chtějí, abychom jednali, abychom eh, zastavili globální oteplování, deforestaci, eh, zastavili klimatické změny. Klimatické změny nespomalí, protože neznají žádné hranice od Japonska do Brazílie, od Číny do eh, dalších míst na světě. Klimatické změny mají dopad na nás všechny a můžeme v tom vyhrát pouze, když budeme jednat společně. Musíme něco udělat s uhlí, musíme něco udělat s výjimkami pro eh, letecké palivo. Fosilní paliva patří do minulosti a proto musíme eh, se podívat na to, jaká bude budoucnost vlastně energií. Musíme se zbavit starých technologií, musíme vytvářet a financovat nové technologie, musíme investovat více do vědy a inovací, a přijímat obchodní dohody, které budou odpovídat pařížské dohodě. Musíme něco dělat my, nebo nás všechny změní klimatická změna. Děkuji a další eh, slovo má kolega Berencen. Eh, Děkuji. Stojíme před velkou eh, odpovědností vůči budoucím generacím, vůči našim dětem. Chci říci eh, tady eh, několik věcí. Ano, je třeba mít trvale udržitelnou eh, strategii energetické nezávislosti oproti Rusku či Střednímu východu. To znamená, že eh, Evropská unie se musí strategicky zaměřit na eh, udržitelné a obnovitelné zdroje energií. Eh, udržitelné. Tomu znamená, že musíme mít ekonomiku, která bude silná, aby naše děti a jejich děti měly před sebou slibnou budoucnost. Spravedlivý přechod pro průmysl i pro obyvatelstvo. Musíme využít také plynárenské infrastruktury, eh, včetně eh, bioplynu a mm, bychom využili všech možností, které se nabízejí. To je strategické úsilí v oblasti ekonomiky. Jen tak budeme mít opravdu trvale udržitelný zelený díl. Děkuji. Prosím, pan Boda. Děkuji. My vlastně si musíme uvědomit to, že je třeba konat okamžitě. Zemědělství je daleko více postiženo klimatickou změnou než jiná odvětví. Zároveň tedy v Evropské unie eh, snažíme být eh, těmi, kdo v zem, pomocí zemědělství eh, pečuje o životní prostředí. Ovšem vidíme tady problém například se včelstvy, kterým musíme pomáhat, aby měli k dispozici potravu. Obyvatelstvo nám nadále poroste. To znamená, že zemědělci budou skutečně těmi nejdůležitějšími zásobovači potravinami. Členské země musí rozvinout ekologické zemědělství, biozemědělství, takové, které bude nejlepší pro klima i pro životní prostředí. Musí paní kolegyně Bertmann. Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedkyně eh, udržitelnost, eh, životní prostředí. To jsou velké výzvy, před kterými stojíme. Musíme brát v úvahu všechny ty dopady, hrozivé dopady přírodních katastrof, jako například ve Španělsku teď nedávno velké záplavy. A vlastně již Eh, delší dobu musíme eh, hovořit o otázce, jak udržet životní prostředí a eh, klima, jak využít všechny reálné politiky, které umožní zvládnout klimatickou situaci, aniž by docházelo k nějakým revolučním změnám. Je třeba takto vše brát v úvahu také z hlediska vývoje kapitalismu a globalizace pokrok. To přece není odpůrce nebo nepřítel životního prostředí. Je třeba eh, zachovávat eh, přírodní prostředí eh, v celé Evropě náležitým způsobem. Musíme se také podívat na věci i z lokálního hlediska. Jsou tady i od osobní odpovědnosti, osobitnosti místních politiků, takže prosím, Eh, životní prostředí nemůže být argument, který nám pomůže prosadit jiné politiky. Musíme začít pracovat společně, abychom předkládali reálné politiky občanům. Děkuji. Next eh, rednerin ist die Kollegin Nyní paní kolegyně Virkunen. Děkuji, paní předsedající. je to hodně práce na to, abychom zastavili klimatické změny, ale eh, musíme si uvědomit, co už jsme udělali. Naše cíle do roku 2020 <clears throat> budou naplněny a dokonce překonány. A eh, rovněž eh, ty další cíle do roku 30 a dalších, rovněž musíme tyto cíle naplnit a ještě překonat. Máme tady jasný eh, balíček energetický, eh, nakládání odpady, eh, restrikce emisí pro automobily a těžká motorová vozidla, dále plastová strategie a tak dále. Čili my jsme provedli mnoho dobrých rozhodnutí, ale teď víme, že musíme se snažit více, abychom udrželi krok s tím, abychom dosáhli toho cíle 55 eh, úbytek emisí do roku 2030. Paní kolegyně Cavalio. Děkuji, paní předsedkyně, eh, pane komisaři. Je Eh, nutné eh, bojovat proti klimatickým změnám, to není otázka politické diskuse. Prostě jsou zde důkazy, eh, které máme přímo před očima a které nás nutí konat ambiciozně, ale odpovědně. Aniž bychom slibovali plané sliby. Je třeba dodržet, co slibujeme a začněme tím, že uplatníme opatření, které jsme již schválili a že použijeme technologie, které jsou již k dispozici a které se stále ještě nevyužívají dostatečně. Ale máme i ambici jít ještě trochu dále a doplnit to ještě dalšími opatřeními poté, co náležitě e, proskoumáme jejich dopady. Potřebujeme více inovací, výzkumu, technologií jen tak dokážeme skloubit ambici boje proti klimatickým změnám s silným leadershipem v průmyslové oblasti v Evropě, abychom si udrželi svůj životní styl. Jenom eh, stručně. Eh, Modré karty eh, podle příslušného článku dnes nejsou povoleny. Pan Šonkeli. Já jsem zastupoval Evropský parlament v delegaci, která vyjednávala o pařížské dohodě. Jsem byl zpravodajem pro mobilitu. A jako takový si uvědomuji, že musíme zrychlit. Situace je velmi naléhavá. A proto vítám závazek Ursula von der Leyen, že prosadí Green Deal a že to s tím návrhem přijde v těch prvních stehnech v úřadu. Je to naléhavá, musíme tedy jednat co nejrychleji. Je možné ty cíle zvyšovat pouze nahoru, to je dobře, ale na druhou stranu nesmíme se pustit eh, do něčeho střemhlavě, musíme dbát i na zájmy těch slabších a také české státy musí nést odpovědnost každý rok, abychom viděli, jakého pokroku dosahují. Jenom tak můžeme čelit této naléhavé situaci a dostat tomu, co po nás tí naši mladí lidé. Děkuji a na závěr má slovo kolega Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně. Tento parlament přijímá celou řadu různých zpráv, zákonu o klimatických změnách, ale ty programy ty mají spoždění. Víme, že zatím neudělalo nic s vypouštěním uhlíku, například spalování uhlím. Pořád máme velmi nedržitelnou produkci, velmi intenzivní například zemědělství. Zemědělská politika upřednostňuje velké zemědělské podniky a um, brání Eh, malým zemědělcům prosperovat, kteří potom odcházejí z venkova. Dochází k eh, vytváření obrovských městských aglomerací, protože lidé z venkova odcházejí masově. Musíme eh, dělat také více pro regionální soudržnost, takže místo toho, aby se tady pořád opakovala různá prohlášení, ta, která jsme právě teď zase slyšeli, tak bychom měli velmi vážně přistoupit k analýze všech těchto rozporů. A teď má slovo na eh, závěr této debaty pan komisař Ettinger. Vážená paní předsedkyně, eh, eh, vážení dámy a pánové poslanci, já jsem si poznamenal to množství myšlenek, které tady snělo. Hovořili jste o zemědělství, průmyslu, eh, budovách, občanech, a který, kteří vlastně jsou také ekonomickými činiteli. A já tady chápu, že eh, jste tím chtěli vyvinout tlak a také eh, definovat očekávání na novou komisi. Počítáte už s novou komisí, s prvním legislativním návrhem eh, během 100 eh, dnů, to bude ten Green Deal, a chcete urychlit eh, naši činnost, která se týká životního prostředí a klimatu a také uspokojí to občany a jejich pocit naléhavosti. Já myslím, že Eh, ta debata se koná v pravý čas, poněvadž ta komise velice brzy nastoupí a navíc eh, pokud se týče eh, rozpočtu na příští rok, tak teď je ještě čas na to provádět v něm úpravy. To se říká, to se vlastně týká toho fondu pro spravedlivý přechod na novou energetickou politiku a podobně. Já bych chtěla poděkovat eh, tedy za to, co jste všechno řekli. Děkuji a nyní za radu paní ministrině eh, Tuporajnen. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dámy a pane eh, poslanci, pane komisaři, byla to velmi zajímavá debata. Já jsem pečlivě naslouchala vašim návrhům a vašim připomínkám. Děkuji vám za ně. Eh, myslím si, že eh, začít eh, ten nový mandát tím, že budeme bojovat proti klimatickým změnám, to je to nejlepší, co můžeme udělat. My se musíme prokázat jako globální lídr v oblasti klimatu a my jako předsednictví jsme také vykonali mnoho pro to, abychom tuto pozici si mohli nárokovat. Také máme dohodu na dlouhodobé strategii dosažování eh, karbonové neutrality v Evropské unii a tedy eh, těšíme se na následující summit, eh, když tedy pokud se nám podaří dohodnout na klimatické neutralitě do roku 2050. Komise brzy zaujme své místo. Máme zde návrh na Fond pro spravedlivý přechod a já věřím, že, také, že nová komise takovýto návrh eh, uvítá a že ho promítne do eh, víceletého finančního rámce na příštích sedm let. Toto téma ze své povahy vyžaduje širokou a inkluzivní debatu a čím více příležitostí máme k této debatě, tím lépe ji budeme moci spolu utvářet. Naše eh, předsednictví eh, má heslo Spolupracujme pro udržitelnou Evropu, udržitelnou budoucnost. Děkuji vám, paní ministrině, tím končím naši rozpravu. A další bod na programu je předložení výroční zprávy účetního dvora za rok 2018. A já vítám Klause eh, Reina Leného, který je předseda Evropského účetního dvora. Eh, také chci ještě říci, že eh, pokud se týče modrých karet, tak eh, prosím používejte nového elektronického systému přihláškám do debaty. Takže prosím, mějte sebou také vždy eh, svoji eh, kartu, hlasovací kartu. Můžete se přihlásit kdykoliv do Catchy a nemusíte čekat až úplně na konec debaty. Takže teď, pokud jsme připraveni, případně ponechám vám čas, který potřebujete k přípravě panelen. Počkáme, až se eh, až odejdu naši hosty z rady. Tak prosím, pane Rene, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, eh, pane komisaři, dáme a pánové. Já jsem velice rád, že spolu s kolegou Lazarusem Lazarum eh, mohu být dnes mezi vámi a abych eh, tedy, eh, abych vám představili ten postup, který nastane při posuzování finančních výsledků za 2018. O co vlastně jde? Jde o aktuální stav finančního řízení v Evropské unii. Naší výroční zpráva, zejména pokud se týče našeho prohlášení o věrohodnosti, posuzujeme, zda prostředky, které protekly za poslední rok rozpočtem, byly vynaloženy eh, podle práva eh, řádně a také efektivně. Eh, konsolidované eh, účty za rok 2018 za celou Evropskou unii jsme přeschoumali a zdá se, že vše bylo probíháno, vše probíhalo řádně a máme zde schválení těchto rozpočtu bez výhrady nekonstatovali jsme eh, žádné významné, eh, významnou míru chybovosti. Na druhé straně u výdajů eh, ta chybovost je podle našeho odhadu 2,6 To znamená, že 2,6 z vyplacených prostředků neměly být vyplaceny, poněvadž nebyly vyplaceny v souladu s všemi předpisy. Nicméně musíme rozlišovat způsob vyplácení evropských prostředků má velký vliv na případné riziko chybivosti. U výdajů, které eh, se řídí komplexními předpisy Evropské unie, to jsou vlastně takové ty úhrady již vynaložených prostředků jinde, tak eh, tam eh, musíme říci, že sem patří například eh, projekty na výzkum, eh, eh, školství a také rozvoj zeměství a podobně, tak tam je ta chybovost 4 až 3,5 Na druhé straně máme nárokové platby. Tady jsou daleko jednodušší předpisy a zde příjemci dostanou platbu, eh, když splní určité podmínky. Například jde o přímé platby pro zemědělce, stipendia, administrativní výdaje, výdaje nebo rozpočtová podpora pro třetí země. Jinými slovy, zhruba 15 pro 50 všeho, co jsme zkoumali, eh, neobsahuje žádné podstatné chyby. Proto tady už po třetí rok, třetí rok schvalujeme eh, rozpočtovou politiku s drobnou výhradou. Domníváme se, že eh, je to eh, takové povzbuzení, aby jak komise, tak členské země se trvaly na tom trendu lepšího a zlepšování řízení financí. Eh, na druhé straně tady máme ještě eh, rizikové problémy a těmi eh, se budeme muset dále ještě řídit. V rámci víceleté strategie soudní dvůr postupně opírá svá prohlášení o věrohodnosti o takzvaný atestační přístup. To znamená, že Eh, chceme, aby vše bylo prověřeno eh, vlastními audity, ale také audity a přeskumy na národní úrovni. Eh, v souvislosti s tím jsme s komisí vytvořili nezbytné předpoklady pro zřízení tohoto atestačního přístupu. A já bych tady chtěl poděkovat komisaři Oettingerovi a jeho týmu za podporu a těším se, že jeho následovníky v tom budeme pokračovat. Já chci říci, že chceme pokračovat tak, že musíme jít postupnými kroky k stanovenému cíli a mm, tomu také patří to, abychom eh, se zabránili dupli, eh, duplicita v auditech. Eh, dámy a pánové, podrobnosti se dočtete v jednotlivých kapitolách naší výroční zprávy, který, která bude k dispozici ve všech unijních jazycích. A také váš kontrolní výbor se jim bude podrobně zabývat a jelikož eh, v tom výboru pro světovou kontrolu eh, nezasedáte všichni, nebudu to tady rozvádět dopodrobna, ale přesto bych chtěl zmínit jednu věc. Eh, my stojíme na křižovatce. Máme nový mandát po volbách, máme zde jednu členskou zemi, která provádí vystoupení z Unie a zbývající 27 finalizuje víceletý finanční výhled na léta 2021-2027. Naše auditní práce, kterou jsem vám dnes představil, ukazuje, že už tři roky se nám skutečně eh, daří udržet vysokou úroveň transparentnosti a věrohodnosti vynakládání prostředků. My očekáváme od budoucí komise a od členských zemí, že na tom budou stavit a pokračovat. A je to samozřejmě také eh, vaše starost, abyste spolu s námi se postarali o to, že tomu tak doopravdy bude. Děkuji vám za pozornost. Dankeschön. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař Ettinger. Paní předsedkyně, pane eh, Léne, pane Lazaro, vážení poslanci, dámy a pánové. Já bych chtěl na úvod panu Lénovi a panu Lazarovi poděkovat, jakože celému účetnímu dvoru, za velmi užitečnou práci a za velmi úzkou spolupráci v posledních třech letech eh, s mým týmem, aspoň tak já jsem to vnímal. A myslím, že jsme společně i dosáhli pokroku a myslím, že před námi eh, ještě je další eh, pokrok, eh, ale týká se to i výboru pro rozpočtovou kontrolu, rady a společně všichni za vaší podpory teď eh, máme lepší znalosti o finančním řízení. Usilovali jsme o vyšší míru transparentnosti, máme povinnost vynakládat účelně prostředky evropských daňových poplatníků. A myslím, že eh, té nové nastupující komisi předáváme eh, rozpočet eh, v dobrém stavu. Teď bylo vydáno doporučení nebo prohlášení věrohodnosti bez výhrad. Podařilo se snížit míru schubovosti na 2,6 před pěti lety. To bylo ještě 4,7 jako chybovost při eh, aplikaci evropských fondů a účetní eh, dvůr teď po třetí za sebou dospěl k výsledku, že eh, to, ten závěr o řádnosti vynaložených výdajů byl s malou výhradou A i ta zpráva o výkonnosti e, vynakládání evropského rozpočtu se zlepšila. Evropský rozpočet hraje důležitou roli pro miliony občanů, zemědělců, vědců, podnikatelů, e, zakladatelů podniků, ale i studentů. Tři čtvrtiny našeho rozpočtu se společně spravují s členskými státy, takže je klíčová tato spolupráce. Je potřeba mít způsob, jak hodnotit to provádění rozpočtu ve členských státech. To se týká zejména kohezní politik a společné zemědělské politiky. Tady eh, se vynakládá ještě pořád více než 70 evropského rozpočtu a to mají eh, na starosti národní a regionální úřady, na které jsme v tomto případě odkázáni. Komise má velmi přísné předpisy pro eh, účinnou administraci těchto prostředků Máme také jasnou strukturu eh, vedení s jasně vymezenými zodpovědnostmi všech zúčastněných. Všichni také víme, že eh, jaké se vyskytují chyby, jaké jsou ty míry chybovosti, že ty se neustále snižují. A to znamená, že členské státy a příjemci prostředků zlepšují své postupy a daří se vracet ty špatně vynaložené prostředky. Domů dochází ve velké míře a proto eh, to riziko eh, se snižuje, protože dochází ke korekturám a eh, co je rozhodující, je to definitivní číslo. I v posledním roce to bylo 0,8 a je evidentní, že i po veškerých pokusech o nápravu jsou to prostředky, které se nedaří právně administrovat. Společně jsme také narazili na problémy s administrativou kohezních programů v některých členských státech. A právě tady je potřeba říct, že v roce 2018 eh, se eh, odehrálo více chyb než v tom předchozím roce a proto musíme společně se na to podívat, analyzovat situaci, poradit členským státům, jak eh, zlepšit, ale také zjednodušit naše pravidla v tom příštím rozpočtovém rámci a přijmout eh, další opatření na nápravu. Je potřeba také konstatovat, že při náhodné kontrole Většina těch chyb už byla eh, napravena. Došlo k finančním korekturám. Dámy a pánové, souhlasím závěry účetního dvora v tom, že komplexní eh, předpisy nebo slož, předpisy přispívají k chybám, a proto musíme usilovat o zjednodušení. Ale týká se to i komunikačních opatření, tak aby příjemci evropských prostředků měli zjednodušený eh, život návrhy po, pro rozpočtový rámec pro roku 2020 také předpokládá zjednodušení a <clears throat> chtěl bych se obrátit na zákonodárce, že právě o těch prováděcích předpisů příštího rozpočtové rámce, o kterém se bude jednat příští týden, dbali na to, aby ty předpisy se mohly zjednodušit, aby nenarůstala, nenarůstala dále složitost předpisů. Budeme také usilovat s našimi partnery, abychom <clears throat> analyzovali a odstraňovali příčiny vzniklých chyb. A teď výkonnost. V tom jsme v poslední době dosáhli velkého pokroku. OECD poukázala na to, že máme na celém světě nejlepší vedení rozpočtu. OECD to označila za nejlepšího svého druhu na světě. Podařilo se nám zlepšit výkaznictví, zveřejňujeme velmi podrobné informace o eh, každém rozpočtovém programu Evropské unie. Eh, podnikli jsme také obrovské úsilí pro to, abychom zajistili, že eh, rozpočet je vynakládán nejenom řádně, ale také účelně a že je to spojeno s plněním určitých cílů, které je možné měřit a doložit. A komise je také odhodlana svou zprávu výkonnosti optimalizovat <clears throat> přihlednutím k prioritám, protože jde o to, aby byla zajištěna evropská přidaná hodnota, to bude hrát centrální roli pro příští komisi. Ještě větší důraz bude kladen právě na výkonnost a vy jako ti, kteří o tom rozhodují, budete muset také Eh, se podkytnout optimální informace našim občanům o tom, jak se nám daří eh, pokročit eh, v těchto věcech. Takže ještě jednou vám děkuji, pane Lene, pane Lazaro a celému účetnímu dvoru. Ale chci poděkovat i parlamentu a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Myslím, že je možné říci, že s vámi práce, kterou odvádíte, velmi věcná a e, užitečná, takže se těším na diskuzi, už také v, e, v listopadu proběhnou e, slyšení o rozpočtu a potom e, bude e, také e, jmenován do funkce můj následovník a doufám, že spolupráce s ním bude pokračovat. Děkuji, pane komisaři. Vzhledem tomu, že už máme velké spoždění, tak bych teď chtěla konstatovat, že budu eh, dbát velmi přísně na dodržování řečnické doby a teď za EPP má slovo paní Holmajer. Paní eh, předsedající, pane předsedo Lene, vážený pane Lacero, pane komisaři, eh, já bych na začátku chtěla srdečně poděkovat auditním, účetnímu dvoru za vynikající práci a skvělou spolupráci a rovněž kvalitu vaší práce. A děkuji také panu komisaři Ettingerovi, že eh, mnoho našich eh, podnětů nejenom schválil, ale také eh, pomohl zcela konkrétně s jejich uvedením v život. Celkově, jak říká pan předseda Léne, je pozitivní. My jsme tady měli také další podněty vzhledem k příštímu eh, víceletému výhledu. Také jsme se dozvěděli, že eh, platby na základě proplácení již eh, uskutečněný plateb mají velmi vysokou chybovost, přes 5,5%. A my říkáme, že za to může dojít ten takzvaný gold plating, to znamená, kdysi si členské země již tak komplikovaným pravidlům Evropské unie dodávají pravidla vlastní. Pokud je zde problém s těmito typy plateb, tak je to zejména eh, z důvodu příliš velké složitosti pravidel a členské země navíc tedy odpovědnost hází zcela na Brusel. Za druhé, máme tady eh, členské země, které mají problémy se svými vlastními orgány. My se budeme muset postarat také o to, eh, jak například pomoci eh, příslušným zodpovědným orgánům, eh, ale také pomoci s jejich auditem. Také můžeme poskytnout technickou pomoc, tak aby jejich práce byla udržitelná, aby jejich audity byly kvalitní a aby vůči žadatelům se chovali férově a transparentně. Děkuji. A nyní paní kolegyně Penková na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Léne, pane komisaři, děkuji vám za vaše eh, vystoupení a za Eh, vysvětlení zprávy. Jsme velmi spokojeni eh, s eh, závěreč, se závěrem účetního dvora z rok 2018. Ano, to je dobře, že došlo ke snížení chybovosti v některých oblastech, ale pořád je ještě dost vysoká chybovost v oblasti soudržnosti, politiky soudržnosti. Některé údaje poskytnuté z generálních ředitelství eh, Regi nebo podobně, tak se ukazuje, že je tady ještě eh, chybovost. Vidíme to také například ve zprávě o eh, absolutoriu. A také Evropská komise i účetní dvůr musí velmi úzce spolupracovat s členskými státy v této věci. A nyní prosím na dvě minuty pan Šastel. Paní předsedkyně, pane komisaři, také já chci poděkovat předsedovi účetního dvora jak za prezentaci zprávy, tak i za odvedenou práci. Eh, za tu práci všech složek účetního dvora. A chci říci, že mm, tato prezentace vlastně zahajuje náš proces eh, zvládnutí absolutoria. My jsme tady na počátku tohoto našeho eh, úkolu a ten úkol není jednoduchý, protože musíme najít takovou vyváženost mezi rozpočtem, který je ambiciozní, ale i realistický, protože EU e nemůže dělat sliby, které nemůže splnit. Celkové hodnocení účetního dvora je globálně pozitivní, ale je tu několik bodů, kterým se musíme velmi pečlivě věnovat. Jde navíc o problémy, které nejsou nové eh, otázka pravidel úhrad, eh, což vyvolává dosti velkou chybovost. Tady chybovost eh, ve velmi riskantních výdajích, nízká míra absorpce v některých zemích a také potřeba administrativního zjednodušení je evidentní. Otázka vlastních zdrojů vybíraných eh, na celnicích, kde také ještě jsou i, eh, je tady chybovost v rozvojovém fondu. Všechny evropské instance musí eh, se snažit mít náležité postupy auditu Přejeme si, aby jak účetní dvůr, tak i Evropská komise ehm, učinili opatření, aby se zlepšily metody auditu, aby se zvýšila spolehlivost údajů dopad i účinnost politik se musí zvýšit účinnými audity, účinnou kontrolou. Eh, jak víte, dopad účinnosti, to je velice důležité pro naši politickou frakci. A já prosím účetní dvůr, aby prováděl více auditů o výkonnosti, aby se ukázalo, zda politiky a programy jsou prováděny skutečně účinně. Děkuji. Merci. A nyní má slovo za zelené paní von Kramon Taubadel. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych chtěla poděkovat všem za vynikající spolupráci na té poslední zprávě. Díváme se na údaje o výdajích za rok 2018, ale musíme se také postarat o to, aby náš rozpočet byl udržitelný. Neproplacené platby Eh, eh, ukazují nejenom to, co se dělo v roce 2018, ale je to také dobrý ukazatel toho, co nás čeká v budoucnosti. Nevyřízené závazky neustále narůstaly v posledních letech a v roce 2018 jsme dosáhli rekordní výše 281 miliard euro. A eh, vypadá to, že to ještě v budoucnosti poroste. To nejenom zatěžuje náš účetnický systém, ale má to i politický význam. Musíme se postarat o to, aby eh, platby, prostředky na platby pokrývaly všechny částky v prvních letech toho finančního rámce, jinak to ohrozí nové eh, programy. Ty problémy ve členských státech jsou obrovské, zejména ve střední a východní Evropě, takže to naznačuje, že to je strukturální problém. Musíme také podniknout kroky, aby se ty nevyřešené, nevyřízené platby eh, zredukovaly, aby ty zaostávající členské státy dohnaly ostatní, nejenom v krátkodobém, ale i v dlouhodobém eh, výhledu. Je potřeba zrychlit čerpání prostředků a to je možné pouze zjednodušením pravidel, o tom už tady byla řeč. Musíme se eh, vyhnout tomu, aby došlo k eh, vysokému tlaku na ty finanční rámec. A teď na jednu minutu paní Kus. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Když eh, bychom neměli Evropský účetní důr, museli bychom si ho vymyslet. Vaše práce, pane předsedo Léne, je mimořádně důležitá pro nás všechny. A my to oceňujeme. Přesto ještě mnohé zbývá. Vaše zpráva pro rok 2018 to zcela jasně ukazuje. Já bych tady eh, možná ocitoval eh, eh řádek z jednoho, eh, tady se Šalamona. Mrtvé, eh, mrtvé mouchy eh, dokáží zničit a skvasit vonný olej. Vy právě ty eh, mrtvé mouchy hledáte a vytahujete. A já vám přeji mnoho úspěchů eh, v dalším úsilí. A vaše práce je mimořádně potřebná. Děkuji. Tolik za frakci ID a nyní za AKR pan Čarnecky na jednu minutu a půl. Paní předsedající, pane komisaři, pane předsedo účetního dvora, toto je velice důležitá debata a je to také poděkování účetnímu dvoru za plnění opravdu důležité role. To nejsou prázdné komplementy. V roce 2018 Evropská unie vynaložila 157 miliard eur, což je jedno procento eh, jedno procento HDP eh, našich zemí a zhruba 2% těch eh, nákladů, které vynakládají národní rozpočty. Důležité je nejenom to, aby se tyto prostředky vynakládaly správně, ale také přínosně. A musíme říci, že u těch rozpočtových Eh, výdajů eh, byla chybovost 2,6 což se dá poměřovat s těmi předchozími eh, lety. A rok dřív to bylo 2,4, takže to není zlepšení. Já mám tady otázka, otázku, jestli to poroste dál, anebo je to spíše otázka nějaká kosmetická nebo statistická a není to skutečný problém. Možná to bude problém až do budoucna. Já se domnívám, že eh, můžeme být eh, skutečně eh, o to, jak je to u těch nárokových plateb. Tady bych chtěl skutečně také poděkovat panu předsedovi účetního dvora za výbornou zprávu pro náš rozpočet. Děkuji. Další je pan Ferreira za GUE, ale já ho tady nenacházím není přítomen eh, v jednacím sále, takže nyní pan Hýver na minutu a půl. Poslední zpráva účetního dvora ukazuje, že nesrovnalosti eh, evropského rozpočtu narostly 4,1 4,1 miliard euro bylo vynaloženo špatně Stanice 65 se říká, že transakce klimatického oddělení, které spravují 700 milionů euro, neuskutečnilo žádnou transakci, takže to znamená, že tady nejsou žádné auditovatelné výsledky. Na, spáč, na další stránce hovoří o tom, že 2,1 miliardy šlo do různých států na světě a tady nebyla dostatečná míra auditovatelných transakcí, aby bylo možné říct, jaká je chybovost. My už nechceme platit ani jedno penny. Eh, ti, kteří chtějí, eh, aby Británie zůstala v EU, chtějí zabránit našemu odchodu, ale eh, uvědomují si, že den zúčtování pomalu přichází a budou brzy předčasné volby. A tam bude jasná volba buď podepíšete Evropskou smlouvu, kde vynakládáte nebo posíláte spousty miliard do Evropské unie, a nebo eh, znovu <laughs> mocníte kontroly nad Brexitem. Eh, strana pro Brexit vyhrála evropské volby do Evropského parlamentu, proto jsme tady a my chceme také kandidovat v těch nadcházejících volbách. Nyní pan kolega Zdechovský. Zdechovský. Vynikající výslovnost, paní předsedkyně. Já jsem si myslel, že Monty Python cirkus skončil, že už oznámili svůj konec, ale kolega Heaver mě tady neustále přesvědčuje, že Monty Python eh, neustále pokračuje ve svém ve svým, uh, pokra- uh, ve představení a on

Eh, eh, akceptujete modrou kartu pana kolega Volanda? Prosím. Tak především eh, chtěl bych poblahopřát panu kolegovi, který má velkou podporu zde v sále. To je pozitivní. Já mám na vás jednu otázku. Eh, vy jste eh, použil analogii z Monty Pythony. Já myslím, že je to skutečně dobře. Eh, to byl vlastně pan Creosote, který tady měl takovou orgii velkorysosti. A tento rozpočet, ten opravdu požírá více a více, více peněz. Takže bylo to skutečně správná analogie?

Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji panu komisaři Ettingerovi a děkuji především předsedovi Lénemu za prezentaci eh, zprávy tady v Evropském parlamentu. Já jsem stínová zpravodajka za SAD pro tyto další instituce a já bych chtěla zdůraznit, že zpráva z dvora je tady eh, Eh, již v roce 2018 máme zprávu, kde se eh, hovoří také o Evropském parlamentu i o eh, Evropské komisi, ale jsou to jen takové drobné poznámky, jenom velice krátký úsek. A já myslím, že by tady rozhodně bylo zapotřebí trošku větší pozornosti, delší, důkladnější pozornosti a vždycky se velice důkladně sledují ty ostatní instituce a my v parlamentu bychom bychom měli také provádět tu svou kontrolní úlohu. Já jsem přesvědčena, že bude možné najít určité ekonomické prostředky i lidské prostředky, aby se udělaly důkladné eh, audity také u těchto dvou velkých institucí EU. minut. To má kolega Boje na jednu minutu. Děkuji. Dobrý večer, pane předsedo eh, účetního dvora. Děkuji za eh, vaši eh, práci na kontrole plnění rozpočtu Evropské unie. Jak vidíte, je to jen 1% hrubého důchodu členských států a to jsou tedy dále ty příspěvky od členských států. To je vůbec systém, který jen velmi těžko chápají naše občané. A my jsme to viděli, že právě toto eh, napájí živý, velice levný populismus i zde v tomto eh, parlamentu. Evropská unie by měla co nejrychleji se vytvořit rozpočet, který bude eh, svou výškou na úrovni ambicí. Rozpočet, který bude napájen vlastními zdroji a nebude zdrojem tedy fiskálních výdajů pro domácnosti, pro občany, aby tím pádem Evropská unie mohla mít mít eh, skutečně kontinentální projekty, tak jak to očekávají eh, občané, jak to vidíme také při volbách. V tomto novém rámci, po kterém my voláme, eh, vaše kontrolní práce, pane předsedo, bude mít ještě větší odůvodnění a bude ještě důležitější pro nás, pro všechny. Děkuji. Als nächstes spricht der Kollege Le Breton. Pan kolega Le Breton. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, národní eh, eh, Rassemblement National se domnívá, že azyl musí zůstat národní kompetencí. Evropský účetní dvůr vlastně v roce 2019 ve své zprávě to zcela jasně potvrzuje, protože hovoří o tom, jak skandální věci se děly v mm, Úřadu pro podporu azylové jako působení. Je tam celé množství stránek, kdy zhruba 3,5 milionu eur bylo velmi sporně použito. A co ještě vážně, vážnější. V roce 2019 50 milionů eur bylo předmětem eh, veřejné zakázky. Bylo to tak nelegální, že to bylo nutné okamžitě zastavit. A já cituji ze zprávy. Situace lidských zdrojů eh, se v tomto úřadě velmi strašně zhoršila a výkonný ředitel dokonce musel podat demisi. To je strašlivé konstatování. Ano, myslíme, že účetní dvůr dělá dobře svou práci, ale především si myslíme, že Evropská unie není schopna zvládat a azylovou politiku místo členských států. Děkuji. Dalším řečníkem na jednu minutu je pan Aguilar. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, předsedovi, eh, chci poděkovat předsedovi účetního dvora a také panu komisaři. Eh, to je velice důležité, abychom dobře rozuměli účtům. V roce 2018 bylo řečeno, že chybovost je zhruba kolem 2%. Je jasné, že úsilí zlepšit tuto situaci musí dále pokračovat. A pokud jde o přírodní zdroje a otázku zemědělské politiky. Tam je opravdu třeba zjednodušit úkoly různých orgánů. Jenom ta složitost. Ta složitost se naopak stále zhoršuje a zvyšuje pro konečného příjemce, pro toho zemědělce. Neprojevilo se zjednodušení. Je tady obrovská byrokracie a stále roste. Strašné eh, komplikované požadavky, které eh, musí splnit žadatel o podporu. To znamená, že vlastně více času věnuje eh, papírům než samotné zemědělské práce. Je tady zapotřebí lepší koordinace členskými státy. Děkuji vám. Děkuji. Dalším řečníkem na minutu a půl je pan Pinědoli. Paní Pinědoli. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla poděkovat účetnímu dvoru za odvedenou práci Výroční zpráva je velmi významným dokumentem pro Evropský parlament, protože usnadňuje naši práci a obsahuje celou řadu užitečných informací o výdajích Evropské unie a problémy, které potřeba řešit. Eh, v této zprávě z roku 2018 eh, se poukazuje na zlepšení vůči předchozím eh, letům. Hovoří se o tom, že v všeobecném rozpočtu se uvedených plat došlo ke snížení chybovosti na 2,6 To Eh, je krok správným směrem i tak, ale komise musí pokračovat ve své práci o zlepšení transparentnosti při využívání veřejných prostředků a zintenzivnit spolupráci eh, s součetním dvorem. Jsou tady některé kritické body, například u rubriky 3 eh, o bezpečnosti a občanství a také u rubriky 4, kde jde o globální roli Evropy. Není možné tady určit míru chybovosti, což znamená, že je to velký přestupek vůči transparentnosti v dalších sektorech, jako je například koheze a rozvoj venkova a také u některých specifických programů, jako je Erasmus nebo Horizon 2020. Jsou tady relativně vysoké míry chybovosti, které eh, bude potřeba eh, řešit eh, v velmi rychlé době. Jde také otázka organizace kontrol Eh, jde o kontrolu politik, aby tato kontrola procházela, probíhala co nejefektivněji. Myslím, že je to v zájmu občanů, aby výdaje byly vykládány řádně, účelně a aby se zlepšila důvěryhodnost evropských eh, institucí v provádění rozpočtu. Děkuji. A teď na minutu a půl má slovo pan Novakov. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Musím říci, že jsem překvapen, kolik eh, vášní tady zaznělo při prezentaci zprávy účetního dvora. To jsem ani neočekával, ale je to velmi pozitivní. Eh, zaznělo tady mnoho údajů, je to obsaženo v té zprávě účetního dvora, což je dobře, ale já bych chtěl pohořit o tom, co se skrývá za těmi čísly. Jsou to lidé, podniky a jejich eh, projekty. Je dobře, že se snažíme odhalit eh, tu eh, chybovost, protože jde o peníze daňových prostředků, ale společně s tím hledáním té míry chybovosti bychom se také měli zamyslet nad tím, jaká je kvalita těchto projektů, jestli splnili ten smysl, který měli, nebo naplnili ten účel, který měli mít a jestli eh, byly prováděny správným způsobem. Musíme se tedy podívat na to, jakým způsobem bylo dosaženo těch stanovených cílů, pokud vůbec. A musíme si uvědomit, že i v pátém roce tohoto programačního období jsme dosáhli pouze 30, eh, jsme dosáhli 30% byrokracie, takže potřebujeme přístup založený na rizicích, potřebujeme mít eh, dobré příjemce, kteří mají dobré výsledky, ty bychom měli kontrolovat méně a potom jsou tady příjemci, kteří neustále vykazují chyby a ty eh, proto by se měl to vyžadovat vyváženější přístup k tomu, jak sloužit zájmům našich občanů. A tak bychom e, se tím měli řídit i v budoucnosti. Děkuji a teď na jednu minutu má kolegyně Kiniči. Děkuji, e, paní předsedkyně. Výroční zpráva účetního dvora za rok 2018 nám popisuje Situace v oblasti finančního řízení v Evropské unie, určité zlepšení vůči předchozímu roku, ale jsou tady některé oblasti, kde se vyskytují ve vyšší míře chyby a podvody, nejméně jsou to kohezní fondy a e, společná městská politika. Nicméně složitost eh, pravidel eh, pro čerpání prostředků eh, je sama příčinou velké chybovosti. Musíme si vědomit, že velmi často jde o výzkumníky, zemědělce a o další malé podnikatele, kteří se v tom nevyznají tak dobře. Je potřeba se měřit také na prevenci, tedy osmáčenské státu, které mají formální program boje proti podvodům při čerpání prostředků tedy potřeba podpořit tyto iniciativy a je potřeba vybavit také členské státy, aby aktivovali všechny možné interní strategie na kontrolu eh, využívání prostředků, aby se zlepšilo celkové využívání evropského rozpočtu. Děkuji a jako další má do slovo kolega Jurčeka. Jurčeka. Děkuji pekne. Rovnako děkuji. Děkuji Rovněž eh, děkuji také účetnímu dvoru za eh, vynikající práci, kterou odvádí už mnoho let. Účetní dvůr po přeskumu eurofondových programů konstatuje, že ukazatele výkonnosti používané v současnosti v souvislosti s rozpočtem Evropské unie neposkytují vždy správný obraz o skutku dosaženém pokroku plnění cílů evropských politik závěry Evropského účetního dvora považuji za zásadní. Cílem evropského rozpočtu totiž nemá být jen přesouvání peněz z jedné kapsy do druhé, nýbrž to, aby každé investované euro přineslo naspět co nejlepší užitek ve formě lepších služeb pro evropské občany. Podobný obraz, jako poskytuje Evropský účetní dvůr, poskytuje také OECD v nedávné studii, která poukazuje na to, že Evropská unie má nejvíce informací týkajících se rozpočtu a jeho eh, výkonnosti. Eh, Evropská unie tedy v tom žebříčku je první. Ale vzhledem používání tvrdých dat, eh, už budu končit, Eh, je třeba to taky využívat. Ano, prosím, nepřekračujte čas, říká paní předsedající. Máme málo času. A nyní na jednu minutu pan kolega Montit. Děkuji, paní předsedající. Eh, eh, když jsem procházel Eh, obyvacím pokojem vypnul jsem televizi, poněvadž eh, opět eh, to byla opět to bylo o tom, kolik peníz peněz Evropská unie utrácí. No a já jsem ji opravdu vypnul, poněvadž já jsem Brian, čili něco jako život Briana. Je tady 2,6 e, e, chybovosti, to je e, více než 4 miliardy eur. To je víc, než kolik některé členské země vůbec platí do rozpočtu. Třeba, když se podíváme na lety zaměstnanců,